We start? Yes, okay. Tu marteau Chers collègues. Vážení kolegové, pokračujeme v zasedání tím, že máme společné zasedání výboru BUDK a Ekon. A teď se vyslovíme k výsledku čtyř trialogů, které proběhly o programu Invest EU. Rád bych se ujistil, že pořad jednání, který vám byl rozdán a nevyvolává žádné námitky, může být tímto schválen. Také vás vyzývám, abyste se vyslovili k návrhům zápisu ze zasedání 13. prosince, 29. ledna a 20. února. Pokud nemáte připomínky, tak je považujeme tímto za schválené. Chci vám také říci, že členové skupiny, která se měla vyslovit k programu EISF, dospěli k závěru, že se nemohou vyjádřit před koncem tohoto funkčního období. A spolu zpravodajové projektu RSP po zasedání stínových zpravodajů a po různých bilaterálních schůzkách také dospěli k závoru, že, závěru, že nebude možná dohoda před koncem tohoto funkčního období a že výbor, tedy komise, jak se zdá, připravuje vše, co by mohlo vypadat jako sloučení těchto dvou programů. A za těchto podmínek členové, tedy stínoví zpravodajové a zpravodaj, projevili velkou moudrost a rozhodli se, že nevydají závěry před koncem tohoto funkčního období. Máme se vyjádřit ke zprávě Invest EU a k meziinstitucionálním jednáním. Já bych rád řekl, že po pouhých čtyřech trialozích bylo dosaženo částečné dohody o Invest EU, já bych rád poblahopřál vyjednávacímu týmu parlamentu. Chci připomenout, že parlament očekává, že od rady dostane oficiální dopis, ve kterém budou uvedeny všechny body společného porozumění, common understandings, které se týkají rezortních eh, návrhů víceletého finančního rámce a především Invest EU a podle posledních informací Rada souhlasí s tím, že přijme úvěry tak, jak je navrhl jednací tým. Bohužel úplně nevím, zda se toto potvrdí. Je přece jen 1. dubna, takže apríl. Ještě Pervanč Beres požádala o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste oznámil návrh postupu, který je zcela zásadní, a sice že v průběhu tohoto funkčního období se nebudeme vyslovovat ke stabilizační funkci ani k programu strukturálních reform, tak jak je navrhla Evropská komise. Vzhledem k tomu, že toto je poslední společné zasedání mezi výborem Ekon a výborem pro rozpočet, tak si myslím, že je přece jen důležité zdůraznit důvody, které nás vedly k tomuto této paralýze, řekla bych. Já chci vzdát hold svému spoluspravodaji, původně to byl Reimer BG, společně s ním jsme předložili velmi užitečný návrh, aby se vylepšilo to, co bylo řekněme, skromným příspěvkem Evropské komise. Od té doby jste převzala pochodeň a z našich diskuzí vyplynulo, že bohužel podmínky pro posílení původního návrhu komise a zachování myšlenky stabilizační funkce nebyly zaručeny a že je lepší ponechat tu věc v současném stavu. Já lituji, že zároveň rada pracuje tak, že zcela ignoruje veškerý kontakt s tímto parlamentem a že hrozí nebezpečí, že to bude ještě více mezivládní přístup ve chvíli, kdy demokratický deficit už je velmi výrazný a kdy ohlednění toho, co by měl přinést náš parlament, by mělo být zcela zásadní. To znamená, že bude na našich nástupcích, aby konečně vytvořili tuto stabilizační funkci. Já chci pouze připomenout, že poprvé, kdy tento parlament uznal, že euro bude potřebovat stabilizační funkci, to bylo v roce 1998. Dnes je rok 2019, stabilizační funkce pořád nefunguje a já se bojím, že to bude mít politováníhodné důsledky pro celou eurozónu, protože v této chvíli není možné dosáhnout eh, v této oblasti výsledku. Já nechávám ten návrh na stole tak, jak zde původně byl, společně s pozměňovacími návrhy, které jsme vypracovali s Reimerem Begem i za přispění dalších frakcí. Hrozí zde, že se zabije tato myšlenka, která byla v tomto parlamentu vždycky živá. Je pravda, že tady byla taková nejistota ohledně možnosti dosáhnout na plenárním zasedání hlasování pro ve Štrasburku za dva týdny a že odmítnutí takovéhoto návrhu to by byla skutečně škoda, protože je to klíčové téma, jak jste zdůraznila. Pokud je o schopnost rady naslouchat, tak uvidíme, jak se projeví u příležitosti mandátu, který by Rada měla poskytnout k návrhu víceletého finančního rámce a k jednotlivým rezortním programům. Neříkám, že se obávám nejhoršího, ale sám sebe se ptám, zda je Rada připravena reagovat na argumenty, které parlament předkládá na každém zasedání GAK. Jako kdyby se měli zástupci státu a vlád sejít a jednoho dne rozhodnout velmi rychle o víceletém finančním rámci. Eh. Děkuji. Já si myslím, že rozhodnutí spoluzpravodajů je moudré. Ten koncept stabilizační funkce je nesmírně důležitý podle mého názoru a je to zásadní pilíř udržitelné reformy eurozóny. Měli bychom ho jako takový uchovat a nechat na příštím parlamentu, aby podnikl ten nutný boj, abych tak řekl, za to, aby nám reforma eura dala nástroje a prostředky k řešení krize lepším způsobem, než tomu bylo v minulosti. Pojďme tedy na hlasování. Nejprve, jak víte, budeme hlasovat o EFSI, ale ještě předtím zkušební hlasování, prosím. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Děkuji vám. Nyní tedy budeme hlasovat o výsledcích částečné dohody o Invest EU. A velice rád bych poděkoval spoluspravodaji Josemu Manueli Fernandezovi a všem stínovým zpravodajům za vynikající výsledek. Já si myslím, že parlament sehrál rozhodující roli ve zlepšení tohoto textu. A nyní nás bude čekat další rozpočtové období velice hrubým programem, který ale bude samozřejmě vyžadovat rozpočtové zdroje a náš parlament za ně bude bojovat. Ale pokud jde o pravidla a pro rozsah působnosti a pro řídící strukturu, tady všude si myslím, že jsme dosáhli skvělých výsledků a děkuji vám všem za příspěvek k tomuto úspěšnému vyjednávání. Zahajuji tedy hlasování jmenovitě. Končím hlasování. 40 pro, 3 proti, 1 zdržení. Přijato. Gratuluji a děkuji. Very good. Uh, it was short but intense. Výborně to bylo krátké, ale intenzivní. Toto společné jednání Econ Badge. a A ještě chviličku dáme čas kolegům z Bač, aby odešli a potom okamžitě začneme s hlasováním výboru Ekon.